majesté eh, jeho veličenstvo, eh, nizozemský král, bude dnes přijat v Evropském parlamentu, bude s námi hovořit a prosím tedy o okamžik strpení, přerušujeme zasedání. Sa majesté le roi des Pays-Bas, Willem Alexander. Eh, je, jeho veličenstvo eh, nizozemský král Willem Alexander. Děkuji mnohokrát. Prosím, zaujměte místa. Vaše veličenstvo, pro Evropský parlament je velkou ctí, že vás můžeme dnes mezi námi přivítat. Je, stalo se dobrou tradicí a zcela jistě i je to mimořádnou ctí pro nás, že během eh, předsednictví eh, eh, se, že se Evropský parlament obrací na vaše veličenstvo. Děkujeme vám, že jste držíte této tradice, smím eh, říct jedno. Nejste první nizozemský eh, eh, šéf státu, který tady promluvá k Evropskému parlamentu. Jste první král nizozemská, který hovoří v Evropském parlamentu. Vzpomínáme si ještě na nizozemské předsednictví a na projev královny Beatrix tady v Evropském parlamentu, vaší paní matku a eh, máme velikou radost z toho, že vy eh, se držíte této tradice. Evropský parlament eh, a nizozemské předsednictví pracují v turbulentních dobách pro Evropskou unii, spolupracují velmi úzce. A proto vaše veličenstvo děkujeme vám za to, že v těchto neklidných dobách jste dnes mezi nás přišel a těšíme se na váš projev. Prosím, vaše veličenstvo, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, je eh, to pro mě něco zcela zvláštního, že mohu během nizozemského předsednictví eh, Rady Evropské unie být ve vašem středu. Vy zastupujete občany, občany Evropské unie eh, na evropské půdě. Vaše, jejich přání, jejich očekávání, ale také jejich obavy, úzkosti jejich ideály, ale také jejich naděje, ale zároveň jejich zklamání a jejich eh, hněv. Všechno to, co zaměstnává evropské voliče, se tady dává dohromady a vy se o to staráte a nasloucháte jim. Má plníte důležitý úkol. Eh, také je to úkol obtížný právě v těchto dobách protože je to eh, krutá zima, která prochází Evropou. Mnoho z těch věcí, které nám, Evropanům, leží na srdci, eh, eh, na nás tlačí. Před dvěma měsíci v tomto městě, v tomto této části města se stalo, toto město se stalo cílem teroristických útoků. 32 lidí při těchto útocích přišli o život. Byli to lidé z nejrůznějších zemí. A dnes um, um, chceme připomenout pozůstalé, eh, pozůstalé těchto lidí, kteří zůstali ve smutku. Chceme eh, vzpomenout také na zraněné, kteří eh, musí vynaložit mnoho sil pro to, aby opět byli zdraví. Brusel, město, v kterém se zbíhají evropské národy, bylo zasaženo ve svém srdci, stejně tak jako Paříž v minulém roce. A stejně tak to platí pro um, řadu ostatních měst v našich sousedních zemích. Ankara, Alepo, Beirut, um, Bagdad, uh, Sus, Lahua. Násilí a utlačování ovládají život milionů lidí uh, v okolí Evropy. Eh, jsou to celé společnosti, které eh, se dostaly pod kola eh, násilí. Mnozí už nevědí, jak dál a cítí se být nuceni utíkat. To klade velikou zátěž na země, které přijímají uprchlíky. Jordánsko, Libanon, Turecko a celá řada ostatních zemí z Afriky. A i členské státy Evropské unie pociťují důsledky uprchlické krize, některé více, některé méně. Sociální zatížitelnost členských států a solidarita v rámci Evropské unie jsou tím eh, takovým probířským kamenem a jsou testovány. Lidé potřebují ochranu, musí mít pocit, že se cítí v těchto zemích doma. Jak řekl německý filozof Rudiger Hans, eh, Tito lidé by měli mít možnost komunikovat a cestovat, ale nemohou žít v tomto globálním světě. Bydlet můžeme pouze tady nebo tam. Ano, e, jde o to, abychom se ujali těchto e, lidí, abychom jim pomohli najít vlastní místo e, v tomto světě. Pro mnoho Evropanů je vlastní země důležitým stálým bodem se svými dějinami, se svými tradicemi a se svými zvyky. A je pro 17 milionů obyvatel evropské části království nizozemského. Eh, Nizozem, eh, Holanděné jsou hrdí eh, na dědictví Erasma, Hugo Procia, Spinozy, Rembrandta, Van Cornelis Lelyho a Johana Greifa ale při veškerých vazbách, při veškeré lásce vůči vlastní eh, eh, zemi nesmíme nikdy zapomínat eh, na to, co jsme si přislíbili, čemu děčíme naší širší civilizaci a to tady jsou zakotveny ne nevýznamné hodnoty. Byli to řekové, kteří položili základ pro demokratické společenství, které je dnes tak důležité. Italia, Italové nám darovali renesanci. Byl to velká, velký zdroj nové kultury a vědy. Byl to francouzský eh, eh, vědec Christophe Planck, který koncem 16. století eh, napsal první slovníky v nizozemském jazyce. Němečtí a francouzští myslitelé jako Leibniz a Voltaire vytvořili základy pro naše osvícenství. A byli to naši britští a polští spojenci, kteří s velkými oběťmi bojovali za svobodu nizozemců v roce 1944 a 1945 vymoženosti eh, málo kdy eh, vymoženosti eh, vám ukazují také na kořeny a na vzájemná pojítka jednotlivých národů. Území můžete vymezit, ale kulturu vymezit nemůžete. Evropa také je symbolem civilizačních ideálů osobní svobody a lidské důstojnosti, rovného zacházení, rovnosti, lidskosti. Dvakrát eh, moje matka stála před tímto plénem. Bylo to v roce 1984 a v roce 2004. Vypomínala velká očekávání, kterou kladí, kladou mnozí mladí lidé, kteří, kl, kladli tito lidé na začátku 60. let eh, na Evropu. To, eh, co začalo prozaickými eh, moduly stavebními jako eh, uhlí a ocel, vyrostlo v něco jiného. Tady se zmizely dělící čáry v Evropě. Sloužilo to míru a na našem kontinentě vznikla nová dynamičnost a byla jí propůjčena nová energie. To tenkrát řekla. V roce 1900 67 jsem se narodil. Byl to významným okamžikem pro mou generaci, byl rok 89, eh, kdy padly eh, zdi eh, a mezi východní a západní Evropou. Předtím se zdálo, že jsou nedotknutelné. Tyto zdi se zřítily. Konec studené války pak znamenal nový začátek, vstup do nové éry. A byla možná nová spojení, nové vazby. Bylo umožněno to, že evropské národy začaly nést společnou zodpovědnost. Postupně eh, pak eh, přicházely nové poznatky. Ehm, postavení Evropy ve světě se eh, během několika málo generací změnilo. Evropa už neplatí, neudává automaticky tón. Už nejsme centrem světa ani z hospodářského, ani z geopolitického, ani z kulturního hlediska hodnoty, eh, které eh, tady eh, zastáváme jako univerzální hodnoty, nejsou považovány za samozřejmé všude a na mnoha místech jsou spíše něčím, co není přijímáno. Tyto hodnoty, tyto společné tradice, to je něco, v co věříme a to je pro naši spolupráci tak důležité. Není to jenom symbol nebo příznak minulosti, ale je to signál do budoucna. V těchto dobách se musíme položit otázku, jakou Evropu si přejeme, k čemu máme odvahu, na, na co můžeme být ještě hrdí, co nám dává odvahu být na to hrdí. A když se podíváme i na problémy, deficity a obavy lidí, ale tyto starosti, i když jsou velké, oprávněné, tak eh, musíme na ně nahlížet v kontextu toho, co díky evropské spolupráci, čeho bylo dosaženo. Nic, eh, eh, nic si nezvyknete tak rychle jako na mír. Eh, od Šumanova plánu už se žádného města nevzešla střela do města jiného. Mocenské poměry jsou zakotveny v právních poměrech. Já patřím do první generace Evropanů, kterým se dostalo tohoto štěstí a přeji následujícím generacím stejné štěstí. rozhodnutí, v Evropské deklaraci bylo rozhodnutí společného zakotvení svobodné a společnosti do demokratického právního řádu. 500 milionů Evropanů eh, se eh, v Unii eh, našli cestu ke společným hodnotám. Jejich uskutečňování a uchování do dneška je spojeno s mnoha diskusemi a emocemi. Jsou to bouřlivé časy i mnohdy ve vašem parlamentu když se eh, mluví se o konkrétních plánech, zákonech, vedou se o tom živé diskuse. A přitom eh, by se stává, že názory jsou velmi rozdílné. Eh, toto bývá mnohdy prezentováno jako slabost Evropy, ale je to spíše důkaz silné stránky Evropy kritická reflexe, eh, svoboda vyjádřit názor, eh, diskuze a demokratická kontrola eh, ve vší veřejnosti, na vší veřejnosti, to je součást, náš součást. Jenom v diktaturách není možné vést žádné veřejné diskuse. A proč je tak důležité, abychom i nadále nekráčeli společně? Odpověď na tuto otázku si sami každý den dáváme. Téměř při všech velkých úkolech, kterým jsme se zavázali, se snažíme usilovat o lepší spolupráci, zvládání proudu uprchlíků, boj proti obchodu s lidmi, terorismu, kriminalitě vylepšování eh, naší zásobování energií, eh, zvládnutí eh, klimatických změn, umožnění ekonomického růstu a nová zaměstnanost pro více jak 200 milionů Evropanů, kteří žádnou práci nemají. A také posílení naší pozice jako morální symbol, jako morální konstrukt, který bojuje za mír. Při všech těchto úkolech jsme vzájemně na sebe odkázáni. Před 500 lety Erasmus napsal následující. Nic není jednodušší jednodušší, než zvítězit nad těmi, kteří jsou nejednotní. Evropa eh, ve své různorodosti je spojena. Každý přispívá vlastním dílem k celku. Evropská kytice eh, je neúplná bez španělských karafiátů, eh, bez řeckého akantu, bez dánských květin, bez německých chrb. Eh, chorvatských jiných květin a chorvatských a nizozemských tulipánů a také bez britské růže. Evropská unie světu může se nepozvednutou hlavou se postavit, ale to neznamená, že nemůžeme být otevření vůči kritice a že bychom se i sami na sebe nemohli dívat sebekriticky. Často se pouštíme do různých otázek teprve tehdy, když eh, jsou tak obrovské, že už neexistuje žádná další alternativa. Tak tomu bylo například při bankovní krizi a v poslední době při humanitární krizi, která byla důsledkem uprchlických proudů, které přicházely ze Sýrie a jiných konfliktních zón. Eh, prozíravé jednání to není velká silná stránka Evropy, protože Evropa eh, se může pohybovat tak rychle, jako to připustí jednotlivé členské státy. Interakce mezi EU a členskými státy, mezi například tímto parlamentem a národními parlamenty v případě nových výzev a problémů, eh, toto zdá se být důležitější než kdykoliv jindy. A zároveň tady z toho vyplývají i požadavky na způsob práce Evropské unie. A to platí také, když jde o posílení naší ekonomiky. Naše mládež je náš kapitál do budoucna. Děláme dost proto, abychom jim zabezpečili dobré perspektivy do budoucna? Slyšíme, že tu je nevyužitý potenciál na našem jednotném trhu. 1,25 miliard eur se odhaduje 60 let po vytvoření společného trhu. Toto je něco, co nás nutí přemýšlet ekonomické a sociální perspektivy pro všechny. Toto má velký význam. Na tom by se mělo pracovat více, než jenom posilovat ekonomický růst přes jednotný trh. Naše společná právní konstrukce, sociální řády důležitý, jde také o rovnost příležitostí právo eh, studovat v jiné členské zemi, pracovat tam, eh, být tam podnikatelsky činný a eh, mít nárok na různé výhody, to je obrovská vymoženost. Ale nikdy nesmíme zapomínat na perspektivu těch, kteří zůstali doma na to, co pocitují oni, ti, eh, kteří nemají nové možnosti, ale kteří stojí jenom před novými konkurenty. Evropa to dnes pro mnohé eh, znamená eh, otevřít se po ostatním, ale zároveň zúžené možnosti. Starost mnoha lidí z této Evropy, ta se, to, to jsou někdy nepříjemné pocity. Lidé se ptají, jak je Evropská unie řízena. Pro mnohé je Brusel jenom někdo, kdo se neustále něco vněšuje, než spíše spojenec. Dlouho tady existovalo úsilí držet držet se ideálu eh, Evropy. Obraz eh, stále eh, většího, hlubšího budování této konstrukce. Ale i při stavbě stabilního mostu je nutné dbát na to, aby byly dodržovány zákony, které se vztahují na materiály, aby byl správně položen fundament, základ, aby nedošlo k žádným trhlinám. Eh, to jsou nezbytné věci pro posílení eh, to, tohoto, pro nosnost tohoto díla. To bude platit pro evropské instituce, ale a také pro Evropský parlament. Odpověď zní ne více pravidel, ale pravidla, která lépe fungují koncentrace Evropy na podstatné úkoly, eh, které vyžadují společné eh, konání. Ehm, být pokud možno ehm, blízko občanům eh, s našimi rozhodováními. Toto posiluje nejenom účinnost, ale, při, ehm, ale máme tady i kontrolu. Mnohdy mají státy strach, že ztratí svou vlastní identitu. Evropskými občany se mohou tito lidé stát pouze tehdy, když se budou moci pohybovat a působit ve své vlastní zemi, městě, když se tam budou cítit dobře. Eh, hrdý Evropan je a musí být i hrdý Fin, hrdý Francouz, Polák, Portugalec, Brit, Bulhar, Řek, Němec nebo Nizozemec. Žádný politický řád se neobejde bez úzkých vazeb eh, k občanům. Evropská unie nesmí, se nesmí stát žádným elitním projektem. Všichni čl, občané evropských států se musí v Evropské unii cítit doma protože Evropská unie eh, patří to, přeci nám všem. Eh, profesorovi, řidiči nákladního vozu, malému podnikateli, člověku, který hledá práci, důchodci, ehm, člověku, který pracuje v továrně, uprchlíkovi, který čeká na povolení pracovat, a nebo absolventovi školy. Rok co rok ehm, každý ehm, eh, Evropané navštěvují ostatní země, dvě, tři, třetina. Dvě třetiny to nedělají. Evropská unie musí vzít na palubu všechny tyto občany. Naš naše unie je tady pro všechny ostatní, kteří chtějí cestovat, ale i ty, kteří pobývají rádi doma. Je to přímo volený orgán Evropské unie a právě vy tady máte zvláštní zodpovědnost vůči vašim voličům, ale také vůči všem těm, eh, jejichž hlas v Evropě mm, se projevuje pouze v národních volbách. Výsledky voleb a referent také v mé vlastní zemi mm, mohou mm, pohnout eh, vývojem, ale také stížit vývoj na evropské půdě. Ale eh, můžeme tento evropský příběh psát pouze společně. Eh, tento to dějiny mohou pokračovat pouze tehdy, když voliči a zvolení budou vzájemně si naslouchat v Evropě, stejně tak jako ve vlastní zemi. Už 60 let stavíme eh, spolu eh, s evropskou spoluprací most, který most do budoucna. Na začátku to byl jenom malý most, ale v průběhu let eh, se základ rozšiřoval požadavky se zvětšovaly mm, a i ambice se stávaly většími kon, jestli konstrukce bude dále nosná, to závisí na nás všech, do jaké míry se nám podaří eh, posílit vazby a eh, i celé s tou stavbou posílit. Přitom vy, jako zástupci občanů Evropy, Eh, ve vší různorodosti eh, eh, nesete zvláštní zodpovědnost, máte zvláštní roli. A i když je tam mnoho vrstevnost velká a i když se velice od sebe odlišujeme, je tady ještě něco více, více toho, co nás spojuje. Přeji vám všem z celého srdce hodně úspěchu při vaší důležité práci.